Good morning everybody. Good morning. Dobré ráno všem. Prosím, posaďte se. We have to start because... Musíme začít, eh, protože mnozí mají po hlasování jiný program. Prosím, máte hlasovací kartičky? Pokud ano, začneme schválením programu jednání. Prosím, začneme. I will use it. Thank you. Budu to teď používat. Děkuji. Tak tedy schválení pořadu jednání. Všichni souhlasí? Všem to vyhovuje? Děkuji. Můžeme prosím schválit zápis z minulého jednání? We can adopt, approve the minutes of the... Dobrá, budeme tedy považovat eh, zápis minulé schůze za schválený. A nyní přecházíme k hlasování. Máme tady zprávu o vytváření podmínek na trhu práce příznivých pro sladění rodinného a pracovního života. Začneme. Eh, návrh 31, ten byl stržen, tak tedy kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 144 pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Zdá se, že to nefunguje. Okay, so it was rejected. Takže bylo to zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ale můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování a je to schváleno. Teď návrh 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kom, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, návrh 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď návrh 193 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 430 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 9a pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 230 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kom, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 228 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh, eh, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 240 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Návrh, eh, kompromis 15 pro. Já se omlouvám. Návrh 242 pro. Proti. Já budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 243. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 17 pro, proti. A já se omlouvám, říká předsedkyně. Kompromis 18 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Teď kompromis 20. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21 pro? Proti? Zdrželi se? To bych raději ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A dobře, musíme chviličku počkat. Ano, schváleno. Teď kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 406 pro? A je tady ještě ústní žádost eh, od pana Žantý. Je to do toho zahrnuto. Hlasujeme tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvěstě devadesát Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 24. No, byl mě to připadalo jasné, ale ověříme to. Hlasujeme, prosím. Dvěstě devadesát dva. Hlasujeme o tomto návrhu. Dvěstě devadesát dva. Zamítnuto. Kompromis 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 25. Chcete ověřit 24? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 312 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 317 a 318. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrhy 328 a 329 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. To bylo jasné, ale můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 335 eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 31 omlouvám se. Návrh 338 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 344 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 347. Ano, návrh 347 eh, pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A bylo to schváleno. Kompromis 33 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Návrh 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 221 e, pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit, zahajuji hlasování. Končíme hlasování a bylo to schváleno. Eh, návrh 379. Odpadá. 357. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 359. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 36. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Máme tady dva návrhy, 372 a 373. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 37. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 380 pro, proti, Oddělené hlasování, takže první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 381 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 413 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 402. A máme tady oddělené hlasování na žádost SAD. První část pro, proti, Ano, první část odpadá. Dobře. Takže jen druhá část. Omlouvám se. Pro? Proč? Protože ta první část je obsažena v kompromisu. To byla informace na poslední chvíli. But if you... Ale chcete-li, můžeme o tom hlasovat. Můžeme hlasovat i o první části, aby to bylo opravdu jasné. Hlasujeme tedy o první části. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. O první části, kterou ověřujeme, protože je tady tato žádost. První část 402. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď kompromis 39, 45. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 40. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, návrh 403 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 42 hmm, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit eh, kompromis 44? Mně to připravilo jasné, ale můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. 44. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Teď návrh 420 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 421 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 423 pro, proti, zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 423 e, pro. Omlouvám se, 426 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 46 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 429 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 47 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 48 pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 442 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 443 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 444 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 445 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 459 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 464 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Návrh jedna. Pro? Dobře. Takže návrh dva. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh tři. Pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. <clears throat> Zamítnuto. Návrh 12. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 13. Pro, proti, zdrželi se. O, Eh, odpadá, kdyby návrh 12 byl přijat, ale ten byl zamítnut. Dobrá, tak tedy pro, proti. 12 byla zamítnuta, čili musíme hlasovat o 13. Ještě jednou 13 <coughs> pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to je schváleno, ale ověříme. Zahajuji hlasování.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 Končím hlasování. Bylo to schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 79 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 57 pro, proti, schváleno. Návrh 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73 pro, pro Chcete ověřit 71? Dobře. Ověřujeme 71, zahajuji hlasování. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 77. Chcete ověřit 76? Ne. 77 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 82 je tady oddělené hlasování na žádost EPP. První část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro. Proti. A zdrželi se. Tady budeme kontrolovat zahový hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Návrh 83. Pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 102 <clears throat> pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 63 pro, proti, zřeli se schváleno. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se. No, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Mně se zdálo, že vidím hodně rukou. No. Návrh 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď eh, návrh 112. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113. A je tady oddělené hlasování, které žádá EKR. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno 115. Máme tady opět oddělené hlasování na žádost ALDE, první část pro, proti, zdrželi se, pro, a druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, Ověříme toto, prosím, zahajuji hlasování. Končíme hlasování, bylo to schváleno. Na návrh 132 máme tady opět dvě části na žádost EPP. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. A konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování a bylo to schváleno. Miss 56 3 der Geschäftsordnung. Já Eh, mm, já oznamuji um, hlasování menšiny podle příslušného článku jednacího řádu. Thank you very much. Děkuji. Uděláme si krátkou uh, pauzu a budeme pokračovat dál ve výboru. Vám. Uh, Kolegové, musíme pokračovat v hlasování v eh, výboru FAM. Ty, kdo s námi nebudou pokračovat v zasedání, nechť laskavě opustí sál. Budeme pokračovat v hlasování. Další bod na programu je e, zpráva o tom, jak může společná zemědělská politika e, zlepšit zaměstnanost e, ve venkovských oblastech. Spravodajkou je paní Kestinger. Můžeme začít. Comenzamos compromiso do... Začneme kompromis 2. Prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 pro. Proti? Zdrželi se? Uděláme si kontrolu. Návrh 23. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. E, kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 27. Ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro. Ano. Hlasujeme o návrhu 27. Ano, hlasujeme o návrhu 27. Druhá část, eh, tady má také ústní pozněvací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, nyní 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 36 pro, proti, Zdrželi se? Nikoho jsem neviděla. 36. Zahajuji hlasování. Tři osoby nehlasovaly. No, dobrá, ale končíme hlasování. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 41 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Návrh 41. Zahojí hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Návrh 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 45. A tu máme ve třech částech. První část pro, hm, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ano, ověříme. Ano, ověříme druhou část. Končíme hlasování. Zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 47. Končíme hlasování. Schváleno. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 5. Omlouvám se. Omlouvám se. Návrh 1. Je to návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď eh, závěrečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě chybí? Hm, nebo už nechybí nikdo? Končíme tedy hlasování. Schváleno 26 eh, hlasy eh, pro, třemi eh, zdrženími se a nikdo nehlasoval proti. I pasamos. Děkuji. A přejdeme teď ke zprávě pana Vutasun o evropském semestru. Začneme. Eh, návrh dvě pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno. Návrh tři ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 5 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A návrh 6 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím jsou tedy schváleny tyto návrhy. A tím jsme dokončili hlasování.